let, kdy vy sám jste byl v Černobylu. Ale v té době jsme také měli revizní doložku a ta nebyla uplatněna. Nicméně děkuji za pozornost a děkuji za vaše úsilí. Děkuji, pane Belete. Kolegové, rozprava o tomto bodu je uzavřena a hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. Dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení komise k praktickým aspektům revize nástrojů EU na podporu financování malých a středních podniků v příštím programovém období. Rád bych uvítal pana komisaře Tajányho a předávám mu rovnou slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení poslanci, Otázka se vztahuje eh, k tomu, jak komise může podpořit malé a střední podniky eh, v případě financování eh, jejich expanze. Ve strategii Evropa 2020 mm, jsme se soustředili na růst, na vědomosti, inovace a nové myšlenky oživují nové podniky, podnikatelský duch, vznik nový pracovní příležitostí a přispívá k dalšímu růstu. A my se teď musíme zasadit za to, aby podniky měly k dispozici příslušné prostředky zvláště prostředky finanční k tomu, aby vůbec mohli být schopni financovat inovace. Vždycky budu opakovat, že neexistuje žádný růst ani žádná konkurenceschopnost bez inovací. Eh, našimi návrhy jsme chtěli eh, zdůraznit význam výzkumu a vývoje pro inovace. V zelené knize, kterou eh, schválila Evropská komise minulý týden, se mluví o financování výzkumu a inovací o tom, jak používat společných nástrojů při financování. Tím je možné eh, zjednodušit vztahy k partnerům, kteří financují a vytvořit větší transparentnost. Zjednodušení a flexibilita. Eh, to budou klíčové pojmy eh, pro budoucí práci komise. Cílem je dosáhnout a posílit růst právě eh, přes malé a střední podniky. Eh, společné programy financování mají eh, posloužit všem evropským podnikům, eh, především těm, které eh, mají velký růstový potenciál. A abychom dosáhli tohoto cíle, tak jsem přesvědčen o tom, že nástroje mm, mm, pro mm, středně malé podniky by měly být zhrnuty v programu, který bude zacílen na růst a zvýšení konkurenceschopnosti. A to do budoucna bude ještě důležitější, než je tomu dnes. A kromě toho musí být zachována nezbytná flexibilita tak um, um, aby, aby mohl um, pokračovat růst v dalším období financování. V návrzích by komise chtěla především zúraznit nástroje eh, financování, protože eh, nechceme jenom Ehm, dodat ehm, nebo poskytnout určité dodace, dotace a rozložit je, ale spíše by to měly být takové úvěry pro podniky a tím to celé můžeme udělat daleko racionální. A můžeme mm, i rizikový kapitál a mm, eh, ručení dávat k dispozici a toto je velice důležitá podpora v rámci mm, takzvaného programu CIPPO a ehm, inovace, o těch jsem už hovořil, to znamená více jak 100 tisíc malých a středních podniků už z toho mohlo profitovat. A do konce tohoto období e, to bude celkem 300 tisíc podniků. E, rizikový kapitál je velmi důležitý. 98% e, nabízeného kapitálu skutečně bylo zúčtováno a je velmi důležité, aby 2% financování, tedy 2% jsou velice důležitý příspěvek pro malé a střední podniky a může sloužit jejich dalšímu vývoji. Kromě toho je nesmírně důležité, aby tyto nástroje se nepřeměnily v byrokratické nástroje, ale aby měly pákový efekt a aby byly podníceny také banky k tomu, aby dávaly k dispozici rizikový kapitál. Takže nemusí to nutně všechno se dít v Bruselu. Chceme, aby toto všechno eh, bylo eh, lehčeji přístupné. A eh, Evropská komise před několika dny byla vyzvána radou, aby mm, také mm, nabízela rizikový kapitál na evropské úrovni. Tuto otázku přeskoumáme a chceme zjistit, kde ještě existují mezery na trhu pro rizikový kapitál. Je to velice důležité i e, v případě e, úvěru, protože toto je důležitý nástroj pro mnoho malých a středních podniků. Komise je přesvědčena o tom, že e, ty, tato ručení za úvěr mohou na evropské i regionální úrovně být důležité. Pokusíme se najít a rozšířit koherentní nástroje a to všechno ve smyslu dalšího rozvoje malých a středních podniků a členské státy. Ty budou tady spolupracovat, co se týče strukturálních fondů a chtěli bychom je požádat požádat, aby nás v tomto úsilí podpořili co se týče vůbec celého období eh, financování, ale eh, komise 28. Eh, mm, mm, září jsme pořádali forum pro malé a střední podniky a tady mm, se má kontrolovat tyto záměry, také jsme si vyměnili zkušenosti s postupy a mají se vyzkoušet inovativní postupy. Na těchto fórech se pravidelně dávají dohromady malé a střední podniky s těmi, kteří nabízejí úvěry a pak se přeskoumá situace na trhu a e, stanoví se příslušné rámcové podmínky pro financování. Teď se hovoří také o financování na evropské úrovni a e, e, říká se, že tady už bylo docíleno prvního pokroku. Také je velmi důležité aby byly stanoveny politické rámcové podmínky. A tady bych chtěl zvlášť poděkovat kolegovi Michelu Barnierovi eh, za jeho sdělení k jednotnému trhu eh, a také za důležité návrhy iniciativní eh, tak abychom mohli být účinněji postupovat, když jde o vytváření jednotného trhu a pro použití rizikového kapitálu. Chceme podpořit tento jednotný trh, mě musí být před, vytvořeny příslušné předpoklady pro větší zaměstnanost a proto, aby byl rozvíjen podnikatelský duch. A pokud jde o banky a Bazilej, tři tak, jak to, to spadá do zodpovědnosti pana komisaře Barniera, v červnu letošního roku komise připraví návrh v tomto ohledu. Tento návrh proskoumá makro i e, mikroekonomické dopady takového návrhu. Chceme zajistit to, aby opravdu tyto návrhy e, byly co možná nejjednodušším způsobem eh, realizovány a rovněž musíme zvážit dopad na celosvětové úrovni. Rozpočtové instituce se rovněž musí zabývat eh, schválnění nebo mm, finančními prostředky, které k tomu budou k dispozici. Finanční nástroje, o kterých hovoříme, určitě podle mého názoru doplní zdroje na evropské úrovni a budou mobilizovat i soukromý sektor, soukromé prostředky, tak aby eh, celý, celá oblast byla funkční. Náš návrh se vždycky zaměří na růst malých a středně velkých podniků do budoucna, na jejich důležitost pro Evropu. Jsme přesvědčeni o tom, že práce, která, byla, která bude provedena v několika následujících měsících, že se nám povede v tomto období Eh, překonat krizi a že naše odvětví budou na té správné cestě před umožníme malým a středně velkým podnikům dále se rozvíjet, protože to jsou jediné, které mohou vytvářet nová pracovní místa a zároveň reagovat na sociální dopady finanční a ekonomické krize. Malé a středně velké podniky budou tou hybnou silou pro obnovení naší ekonomiky v období po krize. Děkuji, pane předsedo, děkujeme, pane komisaři. A nyní to budou zástupci jednotlivých politických frakcí. Pan Benston za IPP e je první. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu komisaři Tajanimu za jeho příspěvek. Dnes večer hovoříme o tomto tématu, který, které podle mého názoru je nesmírně důležitý, to znamená financování pro malé a středně velké podniky v Evropě. Bez pochyby tyto podniky mm, mají omezený přístup k finančním prostředkům, ačkoliv jsou hlavní hybnou silou růstu, ekonomického růstu. Hospodářská krize dokázala nebo prokázala, že tomu tak je, je velice obtížné najít dostatek eh, finančních prostředků eh, od evropských bank a tyto podniky mm, závisí na tomto financování mnohem více než americké malé středně velké podniky. Hovoříme zde o Bazileji 3, o nové směrnici, která se dotýká přiměřenosti kapitálové přiměřenosti, která by měla být realizována. To ovšem znamená riziko dalšího komplikování přístupu ke, k financím ze strany malých a středně velkých podniků. Samozřejmě, že zde požadujeme posílenou kapitálovou přiměřenost, to by mělo posílit um, pevnost bank, ale zároveň um, banky by měly umo- <laughs> zároveň dochází k tomu, že banky zavírají kohoutky financování, to je opravdu paradox, proto si myslím, že je velice důležité posílit komunitární nástroje, které by umožnily růst inovací, um, rozvoje, vývoje, investování do malých a středně velkých podniků. A právě proto bychom měli navýšit financování především pro inovační postupy, podniky, které se věnují inovacím. Podle mého názoru potřebujeme novou generaci různých programů, které zdůrazní důležitost malých a středně velkých podniků. Je důležité, aby se tyto podniky těšily masivní podpoře i v rámci eh, sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj. To je pane předsedo. To jsou hlavní body, kterým bychom měli v následujícím měsíci věnovat pozornost. A nyní si vyslechneme Edith Herzog za socialisty a demokraty. Dobrý večer, pane předsedo, pane komisaři. Já budu dnes večer opět mluvit svou mateřštinou, aby mě mohli poslouchat i malé a střední podniky u nás doma. Když jsme na této věci začali pracovat a projednávali jsme tři cíle tohoto balíčku, šlo o to, aby malé a střední podniky mohly uvést na evropský trh své inovativní produkty. Druhým cílem bylo omezit jejich náklady v základě omezení byrokracie. Vynikajícím příkladem je směrnice o službách. A třetím cílem bylo pomoct tím v přístupu k finančním nástrojům. Usnadnit jim to. Evropské unii malé a střední podniky představují jednu čtvrtinu HDP. A když se na to podíváte takto, pak si myslím, že přispívají jednou třetinou evropského rozpočtu. A když se pak podíváme na evropský rozpočet a na to, jaký podíl dostávají malé a střední podniky, myslím, že s tím nemůžeme být spokojeni. Do konce roku 2010 100 tisíc malých a středních podniků obdrželo bankovní záruku na základě příslušného programu. A to je docela hodně, ale když vezmeme celkový počet malých a středních podniků, je to docela málo. Malých a středních podniků je 23 milionů, takže je toho opravdu málo. My potřebujeme 1,3 miliardy eur rizikového kapitálu. Ale když se zamyslíte nad tím, že máme 23 milionů malých a středních podniků, stejně je to málo, je to jenom malá částka. Pane komisaři, Musíme situaci vylepšit. Evropská unie musí předložit návrh, který umožní využít nástroje, které teď máme mnohem pružněji a účinněji. A pokud jde o výroční zprávy, myslím, že musíme vyzvat členské státy, aby také něco udělali a nejenom, aby o tom mluvili a říkali, že podporují malé a střední podniky. Pane komisaři, jménem pěti politických skupin bych vás chtěla požádat. My jsme vám poslali dopis. Prosím vás, nezapomínejte na malé a střední podniky. Malé a střední podniky jsou právě ty, které jsou v nejobtížnější situaci po zavedení úsporných opatření v členských státech. A současně jsou to právě tyto podniky, které vytváří pracovní místa. A proto Evropský parlament podporuje tyto podniky. Děkuji a nyní pan Schmidt za liberály a demokraty. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu komisaři. Máte všechny důvody být žádostivý. To je teď nasměrováno komisi. Samozřejmě jsme Eh, tady máme před sebou velikou výzvu, které musíme dostat. 20 milionů malých a středních podniků, které eh, celkově eh, dělají 90 všech podniků. A tady říkám panu komisaři, malé a střední podniky jsou takovým jádrem, srdcem ekonomiky evropské, to je pravda, ale nesmí to znamenat, že malé a střední podniky nesmí se zvětšovat a nesmí expandovat. A na to potřebuje možnosti financování, jak říkali již kolegové. A i vy, pane komisaři, jste o tom mluvil. A Eh, sice vyčerpání možností financování, které existují, a mm, také více využívat strukturální fondy, než tomu bylo dosud. Eh, problémy Eh, narostly eh, pro tyto podniky. To už eh, vysvětlil velice dobře pan Benson. V tomto parlamentu, pane komisaře, jsme vytvořili řadu pravidel spolu s... Většina z nich byla důležitá, ale tato pravidla také vedlo k větším nákladům pro malé a střední podniky. Ehm, takže museli si brát úvěry a tady musíme být ostražití, jestliže přicházíme s novými předpisy a pravidly. Alespoň nesmíme zapomínat na to, jak pak bude vypadat konečný účet Eh, mluvil jste o bazilejských požadavcích, eh, pane Benson. Ano, i vy, pane komisaři, mluvíte o zjednodušení, flexibilitě a o programech a možnostech financování. Ty by tím měly být eh, formovány. Odstranění byrokracie, to ano, ale ruku na srdce, pane komisaři. Je to to, co tyto malé střední podniky a jejich zaměstnanci očekují očekávají nebo co dostali od Evropské unie. Jsou byrokratické potíže menší. Nezvětšily se naopak 20 milionů takovýchto podniků, ale více jak 20 milionů nezaměstnaných v Evropě. To máme také. A víme, že jsou to ti, kteří jsou vyčlenováni ze společnosti a že přibývá chudoba. A chceme-li zvládnout tyto problémy, tak komise musí eh, důrazně reagovat tak, abychom využili možnosti finanční financování pro tyto malé a střední podniky, protože tady se vytvářejí pracovní místa v Evropě. Děkuji. No, teraz pan... Děkujeme. Pan Čarnecký za ECR. Prosím. Pane předsedající, šanovní państwo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hovoříme o sektoru našeho hospodářství, který hraje klíčovou roli Hovoříme o malých a středně velkých podnicích, které poskytují největší počet pracovních míst v Evropské unii, mnohem více než eh, velké podniky. Malé podniky jsou často rodinnými podniky a ty trpěly nejvíce důsledky finanční a ekonomické krize. Sociální náklady oslabení tohoto sektoru eh, mají rovněž, eh, hrají velikou důležitost. Ty největší industriální lobby samozřejmě jsou nejúčinnější nebo nejúčinnější způsobem bojují za svá práva. Ovšem naší povinností je chránit i malé a středně velké podniky, protože to znamená zároveň chránit naše daňové poplatníky a občany jednotlivých členských států. A ještě jedna poznámka na závěr. Rád bych zdůraznil to, že členské státy by neměly obvinovat EU za všechny záležitosti. Měli by se sami věnovat problematice malé a střední podniku A já eh, rovněž souhlasím s tím, co řekla paní Hercog. Děkujeme. Další kolega. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v posledních letech, kdy jsme procházeli hospodářskou a finanční krizí, to měly malé podniky stále těžší. bylo pro ně stále těžší získat úvěry. A náš finanční program na období 2007 až 2013 obsahuje celou řadu nedostatků, pokud jde o stroje a pokrytí. Máme přílišnou byrokracii a trpí tím malé podniky. Proto musíme zjednodušit pravidla, zvlášť pro ty nejmenší podniky. Měli bychom se zamyslet nad tím, abychom měli jednotné kontaktní místo pro přístup k evropským finančním prostředkům. A musíme podpořit využití nových nástrojů pro účely financování, aniž by byly požadovány přílišné záruky. A musíme se zaměřit zvlášť na vysoce inovativní firmy, aby se mohly zaměřit na výzkum a vývoj. Také musíme co nejvíce usnadnit věci malým podnikům, které v celé Evropě zaměstnávají víc než 100 milionů osob a jsou hlavní hybnou silou vývoje. Dalším řečníkem je pan Stojanov na minutu a půl. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já rovněž podporuji to, co řekli kolegové před chvíli. To znamená malé a středně velké eh, v oblasti malých a středně velkých podniků. Tyto podniky eh, trpěly nejvíce eh, dopadem finanční a hospodářské krize. Rovněž souhlasím s panem Čarneckým v tom, že většinou se jedná o malé rodinné podniky, opravdu eh, drobné podniky, které poskytují živobytí pro celé rodiny. A když zde máme například nějakou velkou korporaci, která je postižena finanční krizí, tak tento dopad pouze sníží zisk takové veliké společnosti, zatímco pro malé a středně velké podniky v případě zasažení krizí to znamená, že tito lidé prostě ztratí své živobytí a mm, prostředky, finanční prostředky, čili proto si myslím, že bychom měli velice opatrně přistupovat k různým pozměňovacím návrhům, změnám bez ohledu na politické spektrum, musíme za, zabránit negativním dopadům. Bankovní záruky nejsou dostatečné v tomto ohledu. My si myslíme, že by zde mělo být více, že i bankovní sektor by měl být více regulován, tak aby poskytl, no, poskytoval více finančních prostředků pro malé a středně velké podniky. Já si myslím, že malé podniky prostě nejsou na stejné úrovni jako velké podniky a právě proto bychom měli tyto podniky učinit konkurenceschopnými. Děkujeme. A dalším řečníkem je pan Rubik. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegovi Bensonovi, protože právě program CIP je pilířem pro mm, podnikatelství a pro financování celé této oblasti. A i programy Jeremy a Jasmín, a zvláště Erasmus pro mladé podnikatele, e, mají zvláštní význam a prostě umožňují poznávání trhu. Paní Hercog bych také chtěl poděkovat za to, eh, že se eh, za, eh, zasazuje za EIF a EPP, za, že se zasazuje za Evropský investiční fond a že mm, také souhlasí s navýšením. Ale, a to je moje prozba na pana komisaře Tajányho, u cíle 2020 bychom se měli podívat na to, abychom zavázali malé a střední podniky k 20% vybavení kapitálem. Bank to děláme a měli bychom dělat právě i u těchto podniků. To by bylo pro obě oblasti oblasti určitě důležité. A dále bych mm, byl proto, aby došlo k zdanění zisku mm, jenom, když má dojít vyčlení určité části podniku. Podniky, které se, prostředky, které se vyhospodaří, mají být dispozici vlastnímu eh, kapitálu. Jestliže podnikatel třeba část toho eh, víme, tak to musí normálně zdanit. A další bod, který se mi zdá být velmi důležitý, jsou možnosti odpisu ne pod hranici 5 tisíc eur. Myslíme si, že při docelování zisku je hranice do, do, do hranice 5 tisíce eur. To by byla ta sazba odpisu, depreciation rate. A to si myslím, že je nejlepší základna, jak um, využít um, rizikový kapitál pro další financování. Děkuji. Děkuji také panu Rybikovi a teď následuje pan Kutas. Děkuji, pane předsedající Nejprve musíme eh, přemýšlet eh, o evropských principech. Dvě třetiny pracovních míst Evropské unii eh, jsou vytvářena, vytvářeny malými a středními podniky za podmínek současné krize je přístup malých podniků k financování velice obtížný. Banky nejsou příliš velkorysé Přístup k financování musí být vylepšen, včetně, k, včetně přístupu k investiční skupině financování. Jsou tady potíže s informováním o tomto přístupu a mm, také e, často e, není možnost tento přístup ulehčit. V období 2014 až 2020 e, tady musí být vytvořena větší transparentnost mezi bankami a podniky. Eh, lepší informování o stávajících platformách a možnostech eh, udělování úvěrů ze strany bank. Evropská investiční banka musí podpořit eh, evropskou, evropské podniky a musí také poskytnout technickou podporu na národní a místní úrovni, tak, aby byl zlepšen přístup malých a středních podnikům ke zdrojům financování. A teď předávám slovo paní Gardini. Prego. Eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milé kolegyně, kolegové. Je zásadní, abychom posílili podporu a naše závazky vůči malým a středně velkým podnikům na evropské úrovni. Myslím si, že hrají zásadní roli v našem sociálním uspořádání, industriálním uspořádání v Evropě a jsou to skuteční hrdinové hmm, obnovy ekonomiky. Když se podíváme eh, na poslední období, vidíme, že skutečně došlo k ohromnému růstu těchto malých a středně velkých podniků a došlo k dalšímu eh, vytvoření 9 milionů pracovní míst, čili jde o skutečnou hybnou sílu naší ekonomiky. Díky tomuto růstu, eh, bohužel ale díky, kvůli ekonomické krizi došlo ke ztrátě třetiny těchto pracovních míst. Právě proto bychom jim měli nabídnout, umožnit praktické prostředky, které by mohly obnovit jejich kreativitu, aby mohly nadále vytvářet nová pracovní místa, podporovat zaměstnanost, protože to je v zájmu celé všech Mm, celé naší evropské společnosti. Samozřejmě, že je zde několik základních bodů, o kterých jsem hovořila. To je nejdůležitější pro podnikovou e, sféru. 18 těchto podniků v minulém roce bylo odmítnuto, mm, když žádalo o, o úvěr, bankovní úvěr. Na základě posledních čísel je to pouze 11 Potřebujeme dosáhnout administrativního zjednodušení v této oblasti. Všechno by mělo být součástí takzvaného Small Business Actu, který před předloží pan Tajány a kterými vítáme. Ráda bych vám připomněla to, že já pocházím ze severovýchodní Itálie, oblast, která zaznamenala obrovský růst v posledních několika měsících, protože máme k dispozici systém velice inteligentních úvěrů, které podporují malé a středně velké podniky. Děkujeme, říká pan předseda a nyní pan Zola Taler. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážený pane Tajány, rovněž bych rád navrhl to, o čem už hovořili kolegové, to znamená evropská politika v oblasti obnovy ekonomiky, by se měla zaměřit eh, především na malé a středně velké podniky. Jsou to podniky, které vytvořili více než 100 milionů pracovních míst, nesmíme na to zapomínat. Jaké jsou největší problémy malých a středně velkých podniků ve stávající Evropě? Na to nesmíme zapomínat. Musíme o tom neustále hovořit, diskutovat o tomto tématu. Problémem je nedostatečná finanční disciplína. Jsou to podniky, ve kterých mm, dochází k určitému mm, Eh, především problémů s, s plácením, s, s fakturací, která je mm, často opuštěna. Právě tímto trpí tyto podniky. My zde v Evropské unii máme nové nařízení v tomto ohledu a nyní je to v pravomoci členských států, které mohou vynutit více disciplíny a to je právě podle mého názoru dobrý postup právě tímto způsobem postupovat ze zdola nahoru. Mnoho malých a středně velkých podniků by nemuselo čelit těmto problémům, pokud by mm, obdrželi platby včas. Banky ovšem často rovněž neplní své úkoly a proto náš ekonomický růst v Evropské unii nedosahuje až takových čísel, jakých by mohl dosáhnout opatření, v tomto ohledu opatření, která navrhuje Evropská komise a kterou předložil, které předložil pan komisař Tajány, by měly především eh, nestrácet se zřetele malé a středně velké podniky a zároveň bychom měli implementovat všechna usnesení a nařízení, které v této uh, souvislosti máme k dispozici. Děkujeme. Pan Kelly, já myslím, že to je hezký večer pro Evropský parlament a Evropskou unii s ohledem na témata, o kterých se jedná, které se týká reálné ekonomiky. My jsme diskutovali o službách, o patentech a nyní o nových nástrojech, na, nástrojích na podporu malých středních podniků. Malé střední podniky jsou životně důležité a e, pokud každý z nich vytvoří nějaké pracovní místa, e, tak to e, bude eh, podstatné, ale samozřejmě pro ně to bude těžké, pokud nedostanou úvěry anebo přístup k úvěrům. A já si myslím, že je třeba tedy, jak tomu motivovat, především u mě doma, například eh, malé podniky nedostanou ani malé úvěry, takže i e, přes ten fakt, e, že e, došlo ke kapitalizaci bank, ale to se nepředalo, ten, tato výhoda na malé střední podniky. Máme zde tu mantru, to, že banky jsou příliš velké na to, aby mohly zkrachovat, ale teď to musíme změnit v moto, že malé střední podniky jsou příliš důležité na to, aby mohly zkrachovat. A pokud jim nedáme úvěry, nedáme podporu, tak potom nebudou moci vytvářet pracovní místa. A my potřebujeme ta pracovní místa, protože nás dostanou dostanou z ekonomické recese. A já si myslím, že dnes večer tím, že diskutujeme o tomto novém nástroji na podporu malých středních podniků, tak určitě eh, uděláme eh, důležitý krok na této cestě. Děkuji, pane Kelly. A nyní Catch the Eye a paní Basesku vidím, tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Podpora malých středních podniků a e, podnikatelů, to je e, cesta z ekonomické krize a k, e, je proto tedy považovat Small Business Act jako národní a komunitární prioritu. Stávající opatření ale nezrušila překážky eh, pro rozvoj malých středních podniků. Tisíce malých středních podniků čekají na pozitivní opatření od komise a další pozitivní aspekt je, eh, jsou eh, alternativní zdroje financování. A mm, musíme tedy zlepšit přístup na kapitálové trhy pro malé střední podniky, tak abychom i vytvořili lepší investiční prostředí. Musíme podporovat i investice do inovativních firm. Vláda Rumunska nyní přijímá program právě pro to, jak motivovat růst malých podniků a především pro motivování mladých podnikatelů, což je součást celého balíčku vládních opatření. Jejíž cílem je podporovat podnikatelské prostředí. Děkuji a nyní má slovo pan Balčitis. Děkuji. Pane komisaři, financování malých středních podniků pořád je velkým problémem bez ohledu na přijatá opatření. Ehm, podmínky v tomto sektoru dnes eh, stále ještě nejsou uspokojivé. I eh, viděli jsme zprávu Bankwatch, kde se analyzuje to, jak investiční banky eh, rozdělují úvěry ve eh, čtyřech zemích a doposud podle, spáry, podle této zprávy tyto úvěry jsou užitečné pouze pro ty samotné banky, které poskytují 15 miliard euro eh, na dvouleté období se přidělilo na úvěrech. A nicméně ty podmínky pro uvěrování eh, strašně přitvrdily, především pro malé střední podniky. A tato situace nám ukazuje, že eh, v této oblasti právě potřebujeme silnější kontrolu nad bankovním sektorem a i eh, lepší zapojení Evropské komise. Děkuji. <coughs> já vítám tuto příležitost hovořit o tomto tématu také, protože eh, nyní komise eh, jedná o tom, jak zlepšit přístup k financování pro malé střední podniky. Je jasné, že dostupnost úvěru a náklady na úvěry, to je obrovský, vlastně jediný problém, který řeší malé střední podniky v Evropě i u mě doma v Irsku, protože řada jinak schopných podniků má právě problémy, protože nemají přístup k úvěrům, což je nepřijatelné a já hovořím za vlastní zemi s ohledem na to, že i e, e, e, jde tedy o velkou podporu bank, která byla poskytnuta z, mm, z kapes daňových popletníků a nikdo si neuvědomuje, že malé střední podniky vytváří pracovní místa a proto komise rada musí vytvořit takovou ekonomickou atmosféru, která bude podporovat investice. My to musíme napomáhat a já myslím, že komise by měla být v tomto flexibilní, to znamená přístup ke kapitálu by neměl být zatížen byrokracií a i předseda komise, eh, když hovořil o stavu Unie, tak se o tom zmínil a my musíme úzce monitorovat vývoj. Pan předseda řekl, že eh, že, eh, ušet, že, mm, že ušetříme 38 mm, miliard euro ročně a musíme zajistit, aby ty peníze právě se použily na pomoc těmto podnikům a tvorbu pracovních místech. Míst děkuji, pan Gallagher, paní Figueiredo. Děkuji, pane předsedo. Situace mnohých malých a středně velkých podniků je velice dramatická, týká se to zady, celé, řady zemí EU. K, krize a neoliberální politiky je zasáhly zásadním způsobem. V Portugalsku e, došlo k obtížné situaci velice velkého množství malých a středně velkých podniků v celých e, různých odvětvích, například služby, obchod, zemědělství a vedlo to k chudobě. Problémy s kredity, byrokracie v rámci přístupu k evropským pomporám. To vše škrtí ekonomický vývoj v celé řadě regionů a zabraňuje růstu a pracovním místům. Proto je nutné kompletním způsobem změnit politiky v této oblasti, tak abychom efektivně podpořili malé a střední podniky a abychom jim dokázali zjednat přístup k úvěrům a také k podpory ze strany EU. Melzer, bitte. A nyní pan Melzer, prosím. Pane předsedo. Evropská unie vždy hovořila, že malé střední podniky jsou motorem ekonomiky a hlavním zaměstnavatelem, který není ten, kdo propouští zaměstnance i hned v recesi. Současně neustále zahrnuje tyto firmy byrokratickou zátěží a znevýhodňujeme je na evropské úrovni. Takže na papíře je to jedna věc, máme různé balíčky, iniciativy, ale praxe vypadá velice jinak. Máme zde Bázel 2, Bázel 3 a to jsou všechno věci, které jim znemožňují přístup k kapitálu. Inovace jsou důležité pro budoucnost, ale inovace znamenají také peníze a výzkum. Pokud eh, malé a střední podniky budou silněji zohledněji v rámci nových pravidel, či získají lepší přístup eh, k penězím na výzkum, tak to bude v pořádku. Jenomže mnoho malých a středních podniků se nedožije této doby, protože pravděpodobně do té doby jim dojdou finance. Děkuji. A není pan. Děkuji, pan Luan. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jistě víte, malé a střední podniky v Rumunsku se musí potýkat s obdobnými problémy jako podniky v jiných členských státech, a to e, z důvodu krize. A tyto aspekty, ta možnost zvýšení, zlepšení přístupu těchto podniků k financím prostřednictvím nových nástrojů, zvláště nástrojů zaměřených na výzkum a inovace, jsou nesmírně důležité je potřeba, aby se zvýšila informovanost a také kvalita informací a příslušných služeb. Minulé září zástupce Evropské komise řekl, že v roce 2011 musíme nastartovat platformu e-learning, která by se specificky zabývala a zaměřovala na malé a střední podniky. To by usnadnilo přístup těchto podniků ke výzkumu, k inovacím a k využití jejich svých výsledků prostřednictvím na míru nastavitelných informací a komunikací. Pomohlo by to také manažerům těchto podniků k tomu, aby lépe chápali, jak mohou získat přístup k finančním nástrojům. Děkuji, pan Kolíno, prosím. Pane předsedo, milí kolegové, já mm, velice eh, si cením toho, co řekl pan Tajano, protože poukázal na primární problém, a to je problém malých středních podniků, eh, které jsou eh, modelem, sociálním a produkčním modelem u nás v Evropě, takže proto je důležité je podporovat i pro nové pracovní příležitosti. A mm, ta krize, kterou jsme prošli, to je krize strukturální, ale je to také důsledek globalizace. Evropský eh, průmysl je z 99% složen z malých středních podniků. Návrh usnesení eh, eh, stanovuje určité požadavky jako větší informovanost, zjednodušení přístupu k úvěrům a je třeba, aby nástroje mm, pro přístup ke zdrojům EU byly snažší aby se lépe používaly. A jak již on řekl, pan komisář, je třeba i e, zavést větší flexibilitu, je třeba i dát větší zdroje na inovace a výzkum. Je třeba, aby Evropská komise přijala nové guidelines, které budou jasnější a komplexnější, tak aby informace, užitečné informace byly dostupné malým středním podnikům. Je třeba i mít novou vizi teď v době krize, především malé střední podniky nebo nemohou pouze jenom platit, platit za eh, banky. A je třeba eh, tedy jednat tak, aby nový program Evropské unie vzal do úvahy právě tyto požadavky, tak abychom se vyhnuli tomu, že evropská strategie eh, by skončila pouze na papíře, aby skutečně opak obsahovala efektivní nástroje pro plnění cílu. Děkuji. So you had... Ano, Měl jste minutu, pouze minutu. Takže, pane Kolíno, příště vás budu muset přerušit. Vypnout vám mikrofon bez varování. Nyní paní Dancila, jedna minuta, prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji vám. Pane předsedo, já chci zdůraznit to, že překážky vývoje malých a středních podniků zatím nebyly odbourány. Mám tudíž za to, že musíme ještě dále zlepšovat strategie, plány Evropské komise i jejich uplatňování, protože malé a střední podniky v Evropě čekají na pozitivní kroky týkající se veřejných zakázek, týkající se boje proti spožděným platbám, přístup ke školení, podpora podnikatelské kultury a také podpora v oblasti daňové. Musíme najít způsob, ven, cestu ven z krize prostřednictvím malých a středních podniků. A tudíž musí mít přístup k jednotnému trhu, k finančním nástrojům a k ustanovením eh, zákonných norm. Děkuji. Jedna žádost od pana Sikerského. Chcete se vyjádřit k tomuto nebo k další? Prosím. Chci říct, že Existují podmínky pro úspěšnou politiku v oblasti malých a středních podniků a to je dobré fungování vnitřního trhu. To jsou ty podmínky, například eh, volný pohyb zboží bez překážek, dále přístup na trh pro každého a současně musí být podniky být připraveny na to, že se konkurence zvýší. Pokud vstoupí na tento trh, tak eh, samozřejmě musí mít rovné podmínky. A jde rovněž o to, aby členské státy chránily své, svůj vlastní průmyslová odvětví. Vždy zde hovoříme o tom, jak důležitý, jak důležitá je evropská výměna zboží pro udržení stability v Evropě, vytváření růstu a vytváření stability u podniků. Současně nesmíme zapomínat na to, že malé a střední podniky silným způsobem přispívají k životní úrovni zaměstnanců. Často se jedná i o rodinné podniky. Tykovéto podniky reagují možná na krizi o něco později, ale to neznamená, že by nebylo nutné je podporovat. Proto je důležité, aby Evropská unie jim poskytovala silnější podporu. Pane komisaři, nyní je příležitost odpovědět na všechny tyto dotazy. Děkuji, pane předsedo. Mně se zdá, že dnešní večerní rozprava eh, eh, v podstatě Eh, jak je to již v té rezoluci, ukazuje, že jsme v harmonii, tedy vůle parlamentu a vůle Evropské komise jsou v souladu, protože zdůrazňujeme ekonomickou politiku, reálnou ekonomiku, kterou musíme eh, eh, zdůrazňovat právě ve smyslu těch malých středních podniků, které představují právě tu páteř naší ekonomiky. Evropská komise zde eh, se maximálně snaží o to, aby eh, eh, toto politické rozhodnutí převedla v činy a to i díky podpoře parlamentu. My právě díky tomu také jsme mohli přijmout směrnici o opožděných platbách, to přijala již rada, což je důležité pro malé střední podniky, protože nyní i, malé, i tlačíme na členské státy, aby transponovali implementovali eh, tuto eh, směrnici a již eh, já 24 snad učinilo, takže já doufám, že členské státy i tedy budou pracovat stejně pilně na nástrojích pro lepší přístup k úvěrům a na investice do inovací. A já doufám, že díky tomu Eh, asi eh, do oběhu se dostane 180 eh, miliard euro. 23. Ehm, února se v komisi tedy přijme Eh, aktualizace eh, Small Business Act, kde eh, půjde o důležité novelizace, důležité změny jako jednotné správní místo například. A mm, my tedy předložíme další náměty a návrhy členským státům a vyzveme všechny členské státy a e, další nižší správní e, celky, aby jmenovali takového kontaktního člověka, který bude odpovědný za malé střední Evropy, za malé střední pardon, podniky. A Mm, za Evropskou komisi to bude Daniel Kajecha, který je náměstkem generálního ředitele, který bude mít na starosti právě prověřování aplikace Small Business Act a e, který bude i takovým referenčním místem pro malé střední podniky v Evropské komisi a e, který e, bude mít i na starosti Eh, tedy kontrolu tohoto Small Business Act, eh, který bude přijat 23. února a eh, chceme tedy do toho samozřejmě zapojit všechny členské státy a i další orgány veřejné moci, které mají legislativní pravomoci. Také i se hodně zde hovořilo o přístupu k úvěrům. A zde, jak jsem zmínil, přijali jsme směrnici o opožděných platbách. A pokud jde o přístup k úvěrům, to je to, po čem volají malé střední podniky, ale Eh, to můžeme eh, vyřešit i pokud budeme pracovat na těch vztazích mezi bankami, komerčními bankami, malými středními podniky, ale také eh, na vztahu s Evropskou bankou. A je třeba zlepšit tedy tyto vztahy a odblokovat taková, taková úzká místa, která tam pouze po, pořád ještě existují kvůli krizi. A je třeba tedy Eh, odblokovat těch 30 eh, miliard, o kterých se hovoří pro malé střední podniky, eh, protože je velice, bylo velice těžké tedy vůbec dostat tyto prostředky z Evropské banky na ty národní a potom, aby se vůbec dostali k těm konečným příjemcům, malým středním podnikům a proto budeme věnovat velkou pozornost právě eh, těmto úzkým místům, které vznikly mezi Evropskou investiční bankou a eh, těmi národními investičními institucemi a eh, na tom budeme pracovat a na příští schůzi předložíme celou řadu nástrojů právě proto, abychom zjednodušili tento přístup pro malé střední podniky. Samozřejmě také i pracujeme na Eh, zjednodušování na konkrétních věcech. Takové příklady jsou například nařízení REACH, eh, který byl eh, přeložen do všech Eh, jazyků Evropské unie. Je to tedy mm, předpis velice technický a ty prováděcí předpisy jsou velice technické, byly tedy přeloženy a to je důležité pro malé střední podniky, protože aby si nemuseli najímat nějakého eh, experta, eh, který by ještě znal jazyky, byl to expert na chemii. Potom i mm, se snažíme tedy o zjednodušení tedy eh, eh, registrací. Z 90% jsme se dostali na 60% registrací pro malé střední podniky a eh, potom mm, tedy se snažíme o mm, další zjednodušování. Víme, že díky tomu Small Business Act budeme moci mm, aplikovat tato zjednodušení ještě více a potom i my jsme zavedli eh, eh, náš strategický dokument o eh, průmyslové politice, kdy mm, mm, řešíme to, jaké jsou důsledky na konkurenceschopnost a jaké tedy stávající předpisy mají dopad na konkurenceschopnost malých středních podniků. Já zde musím poděkovat panu Rubikovi, a za celou podporu Evropského parlamentu, který se hodně zapojil právě do toho, abychom, eh, um, abychom tedy um, uvolňovali tyto finanční prostředky. Já vám mohu garantovat, že se tomu budu dále věnovat a jako vždy jsem tvrdil mm, při všech příležitosti, kdy jsem měl možnost hovořit o malých středních podnicích, tak se zavazuji, že to bude moje priorita tak, aby ty byrokratické bariéry, přístup k úvěrům a i e, ta naše politika podpory malým středním podnikům, aby to byly základní charakteristiky e, pro činnost komisaře odpovědného za e, podnikání a podniky, tedy až do konce funkčního období. A podpora Evropského parlamentu pro mě je zásadní i, jak jsem již řekl úvodem, eh, zde my eh, a vy a já v podstatě máme perfektně stejné názory, stejný pohled na toto. Děkuji, pane komisaři. Takže tato rozprava týkající se o financování malých a středních podniků je uzavřená a hlasovat budeme ve středu ve 12 hodin. A